optimální řešení. A já jsem přesvědčen, že budeme schopni takové řešení najít. Zítra v 11.30 budeme hlasovat a končíme tuto rozpravu. A nyní prosím přejdeme k dalšímu bodu na našem programu, což je společná rozprava o Schengenu. Hodnotící mechanismus k ověření uplatňování šengenského aky, dočasné znovu zavedení ochrany vnitřních hranic. Prvním řečníkem, prvním zpravodajem je pan Carlos Coelho. Čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, paní komisařko, vážení kolegové. Hovoříme zde tedy o mechanismech hodnocení eh, uplatňování šengenského AKY. ze začátku šlo o spolurozhodování, mezi, mezi čase se věci zlepšily, pokud se týká e, zprávy e, šengenských záležitostí. Došlo nyní, je nyní dohoda, která ochraňuje práva e, občanů a zvyšuje jejich e, bezpečnost. Rád bych se vyjádřil k šesti bodům. Hodnotící mechanismus, bude přecházet od mezivládního systému k evropskému systému. Komise doposud byla pouhým pozorovatelem a nyní bude mít na starosti kontrolu a sledování. Bude odpovídat za velkou část rozhodnutí, která se budou přijímat, zejména pokud se týká ročních a víceletých programů, pokud se týká inspekcí na místě a doporučeních vyplývajících ze zpráv takže domnívám se, že návrhy, které jsou předloženy, pokud se týká hodnocení, jsou dobré. Bude potom možné ještě provést určité opravy, určitá zlepšení a jednotlivé agentury a instituce Evropské unie budou koordinovat jejich přístup. Na druhé straně je zde naplánována možnost hodnocení pokud by byly nějaké eh, překážky, které by bránily prozatímnímu zavedení kontrol na interních hranicích. Všichni víme, o co jde. Často některé členské státy uvažují z určitých populistických důvodů o těchto opatřeních. Za třetí, je potřeba přestat eh, uplatňovat eh, rozdílná opatření Neměly by být zásadní rozdíly mezi zeměmi, které jsou kandidáty na vstup do šengenského systému a zeměmi, které ho již mají. Kandidátské země musí být dodržovány, respektovány v rámci přístupu a samozřejmě také potom a musí tato pravidla dodržovat. A mechanismus musí být velice striktní, velice přesně dodržován. Ostatně si myslím, že v některých případech se možná přehání, pokud jde o některé problémy. Je důležité, abychom měli ten hodnotící systém, je důležité, abychom mohli provádět inspekce na místě, buď předem ohlášené, anebo na, na mátku takové náhodné kontroly. Toto je velice důležité. A potom bude se provádět hodnocení výsledků. Dosud tomu bylo tak, že to hodnocení bylo neúplné a je tedy důležité ho zlepšit. Je potřeba získávat přesné, konkrétní informace o úrovni dodržování šengenského AKI a zejména je potřeba možnost rychlé reakce a uplatňování e, opatření tak, aby některé státy neměly možnost, že jsou beztrestné. Myslím si, že tedy je to důležité posílení e, demokratické kontroly ze strany parlamentu. Parlament bude informován ve všech fázích o tom postupu bude informovat o všech eh, důležitých otázkách, pokud budou nějak o studiích rizicích Frontex, o výsledcích inspekcí na místě, o plánovaných nápravných opatřeních a tak dále. Myslím si, že toto je opravdový pokrok. Je to pokrok v oblasti transparentnosti, kdy Evropský parlament bude lépe informován. Evropský parlament, který doposud neměl přístup k některým informacím, takže si myslím, že jsme se oprávněně jsme bojovali za to, abychom mohli hrát naši roli ve všech těchto otázkách. Myslím si, že se jedná o dobrou spolupráci mezi evropskými institucemi a rád bych poděkoval komisařce a irskému předsednictví za úsilí eh, a snahu o to, aby se nám podařilo dosáhnout koncensu. Musím konstatovat, že návrh, kterým se dnes zabýváme, představuje skutečný pokrok oproti dosavadnímu systému, a to zejména z hlediska transparentnosti. A mohu také konstatovat, že parlament bude v těchto vyjednáváních hrál velice důležitou úlohu a skutečně vždy dokazoval ráznost a obhajoval svoje stanoviska. Takže navrhuji, abychom schválili verzi textu, tak jak je nám navržen. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Weber. Vážení kolegové, každý rok se provádí studie o tom, jak se dívají evropští občané na Evropskou unii a po každé přes 50 se vyjádří, že největším a nejlepším výsledkem EU je volný pohyb občanů.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 ale některé hranice oddělují rodiny, tak v oblastech, kde je volný pohyb zajištěn, je eh, vlastně život jako v jednom velkém domě. Eh, přináší to i ekonomické přínosy pro naše podnikání. Proč tedy eh, váháme přes rok a půl, než dosáhneme dohody na něčem, čeho si občané tolik váží a co si přejí? Odpověď je jednoduchá a složitá souběžně. Je to eh, přístup některých členských států, probíhající eh, volby, přístupy některých vlád a eh, taková je situace. Text šengenského hraničního kodexu, kde jsou určité nevyváženosti a návrh přechodného znovu zavedení ochrany vnitřních hranic. Já bych chtěla mít stoprocentní rozhodnutí, ale e, ten okamžik ještě nenastal. Bylo by ale spravedlivé říci, že se nám podařilo e, do toho vnést určitou dimenzi a záruky, aby e, tato opatření nebyla zneužívána objasnili se současné možnosti učinit toto opatření a je eh, nutné provést test eh, eh, přiměřenosti těchto opatření. Konaly se efektivní kontroly, znovu zavedení těchto kontrol. Je tu nová možnost znovu zavést ochrany vnitřních hranic na základě požadavku rady před dvěma lety a má to být to poslední řešení v mimořádných událostech kdy dojde k nedostatku eh, ve vztahu ke kontrolám na vnějších hranicích. A to bude potropeno také hodnocení. Kromě eh, dalších kontrol bychom se měli i zmínit o tom, že bylo znovu eh, uvedeno jedno úvodní ustanovení oproti našeho závazku z roku 2011. Celá řada příslušníků z třetích zemí by neměly být považovány Číny bere eh, se jako hrozba pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost. Eh, Tady jde o posuzování této politiky, která nemůže jít příliš daleko. Komise by měla Evropskému parlamentu a radě předkládat každý rok zprávu o fungování eh, oblasti kontrol na vnitřních hranicích o možnostech eh, znovu zavedení eh, této ochrany. Ráda bych se několika slovy zmínila také o zprávě pana Koelia, kde jsem stínovou zpravodajkou. Eh, tady jde o roli komise, je spíše pozorovatelem a mechanismus se opírá o porovnávání. V budoucnu bude komise odpovědná za většinu rozhodnutí, buď vyjednáváním ve výborech na základě podnětu členských států, nebo samotná. A je také zajímavé poznamenat, že ve vztahu k tomuto procesu rozhodování bylo eh, přijato společné stanovisko tří institucí. Každý budoucí eh, návrh komise eh, pozměňující tuto legislativu bude předložen parlamentu. Pokud bude přijat, bude to určitý precedent k článku článku 70, kdyby měl být parlament pouze informován. Děkuji. Děkuji vám. A nyní jménem rady paní ministrině Krajton. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení členové parlamentu, jménem eh, Brit, eh, irského předsednictví bych chtěla říct, že jsem velmi potěšena, že bylo možné dojít dohody o otázce celého balíčku týkajícího se Schengenu je, reaguje to na eh, žádost rády z června 2011, kdy eh, bylo třeba prohloubit a zlepšit celý mechanismus řízení eh, Schengenu, aby se reagovalo na nové okolnosti, které ovlivňují fungování spolupráce v Schengenu. Evropská rada také jasně řekla, že se nesmí ohrozit princip volného pohybu osob to je důležitý eh, princip a to také je bráno bráno v úvahu v celém tomto návrhu. Je to zcela jasný eh, úspěch evropské integrace za celá poslední dekády. Ehm, volný pohyb je velice oceňován. Je to denní realita pro eh, statisíce lidí v rámci EU, eh, ale také pro občany třetích zemí, kteří legálně pobývají v rámci šengenského prostoru jako návštěvníci, turisti či jinak. Je tady celá řada eh, posunů z jedné země do jiné uvnitř vnitřních hranic. Je to velice důležitá výhoda v rámci EU. Právě proto je tak důležité, abychom eh, zajistili takové, eh, taková pravidla, která umožní dobré fungování šengenského prostoru. Je tady nový mechanismus o uplatňování šengenského AKE přispívá nebo přispěje výrazně k dobrému používání a také umožní transparentní uplatňování tohoto systému. Já samozřejmě si plně uvědomuji, že jednání o těchto opatřeních ještě nebyly rozhodně jednoduché. Začali jsme s velmi rozdílnými názory, a to i otázce právního základu posouzení šengenského mechanismu. Naštěstí se to všechno vyřešilo. Uvědomuji si také, že to je zásluha předchozích eh, předsednictví a že je to zásluha společné práce. Překonali jsme problémy a mm, do velké míry tedy bylo možné přijmout všechna tato opatření. Celková dohoda obsahuje také společné prohlášení parlamentu, rady a komise, které jasně ukazují, že budoucí eh, návrhy ze strany komise pro změny budou vždy předloženy Evropskému parlamentu pro konzultativní eh, proces, aby bylo možné vzít co nejdříve v úvahu také eh, názor Evropského parlamentu, jak tomu bylo také v případě tohoto návrhu. Pane předsedo, vážení členové, chci poděkovat tomuto parlamentu opravdu ze srdce za spolupráci a za eh, úsilí dosáhnout dohody. Já vím, že jste včera hlasovali ve výboru Libe o této věci a že Eh, budete eh, hlasovat zítra na plenárním jednání o celém tom balíčku. Eh, chtěla bych speciálně poděkovat zpravodajům paní Renatě Weber a také panu Carlosi Coelovi za jejich usilovnou práci na tomto legislativním návrhu. Jejich práce byla klíčově důležitá, aby bylo možné dosáhnout dohody. Váš přínos je velice oceňován jak celou radou, tak i naším předsednictvím a bez zesporu také členy tohoto parlamentu. E, těším se na tuto rozpravu, budu naslouchat velice pozorně všem názorům z toho širokého spektra Evropského parlamentu. Nicméně vás prosím o odpuštění, že budu muset odejít, totiž budeme zahujovat ještě dnes večer trialog, na kterém musím být účastná, takže děkuji předem za pochopení a e, za to, že mě omluvíte a děkuji tedy všem, včetně komise, za práce na tomto balíčku. Děkuji vám. A nyní za komisi paní Malstrom. Děkuji. Vážení poslanci, paní ministrině, přesně před rokem na plenárním zasedání jsme byli v opravdu složité situaci a bylo určité napětí mezi třemi evropskými institucemi a dnes eh, je to již eh, minulost a vy jste v parlamentu hráli opravdu velkou konstruktivní roli a také děkuji kyperskému a irskému předsednictví, že se nám podařilo dosáhnout uspokojivé dohody. Nyní máme k dispozici nástroje, které nám dovolí posílit Schengen. Komise proto dosažený kompromis plně podporuje. Děkuji zpravodaji eh, panu Kolovi, paní Weber. Vím, tím, jak se tvrdě pracovali, spolupracovali se stínovými zpravodaji a dalšími. Bylo to opravdu fantastické. Kompromis, kterého jsme dosáhli, eh, jak jste řekli, eh, podstatně zlepší současný systém. jež máme hodnotící mechanismus pro šengenské aký, ale bylo jasné, že to není mechanismus, eh, který odpovídá potřebám. Musí zajistit, aby oblasti eh, byly ještě lépe ochráněny a tento systém může lépe odhalovat nedostatky v rané fázi. A opravený mechanismus poslouží tomuto účelu, bude otevřenější a transparentnější. Eh, hodnocení bude provádět komise spolu s experty z členských států. V případě závažných nedostatků mechanismus počítá s určitými opatřeními, jako eh, využití eh, pohraničních týmů Frontexu. I když je to nepravděpodobné, že to nastane, tento systém umožňuje reagovat na situaci, kdy nebude dostatečné doporučení přijetí k bezprostřední akci, když se objeví eh, značné nedostatky kontrol na vnějších hranicích. Nový systém umožňuje eh, dočasně eh, znovu zavést ochranu vnitřních hranic. Může to být samozřejmě jenom ve výjimečných případech jako poslední možné řešení reakce na kritickou situaci. Je třeba také minimalizovat eh, negativní dopady. Nový systém sebou nese celou řadu výhod pro parlament. Parlament bude mít více možností ovlivňovat fungování šengenské oblasti, bude získávat eh, veškeré relevantní informace a rada i komise eh, chtějí zapojit parlament do tohoto mechanismu Každý budoucí návrh na změnu bude předložen Evropskému parlamentu a jeho hledisko bude co nejvíce zohledněno, než bude přijat konečný text. Myslím, že s tímto ujasněním se posilují nástroje a že můžeme být na tento kompromis opravdu hrdí. Ukazuje to, že když se tři instituce dají dohromady, že dosáhnou něčeho, co je opravdu ve prospěch evropských občanů. Děkuji. A nyní eh, se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Nyní má slovo pan Weber za EPP Pane předsedo, paní ministrině Irské předsednictví v oblasti vnitra eh, ukončilo dva eh, velké eh, dokumenty tento týden. Je to azyl a Schengen. Irské předsednictví bylo tedy velice úspěšné. Chtěl bych k tomu poblahopřát a držíme vám palce, aby se vám to podařilo i u víceleté finančního rámce. jste pokročili dále, paní ministrině EPP pokládá šengenský prostor za e, velký úspěch a chceme tuto oblast posílit. A zpravodajové e, se zhostili svého úkolu skvěle. Musíme hovořit jasně, e, protože demagogové neváhají ve Francii, v Bulharsku i jinde chtějí namluvit lidem, že tento šengenský prostor nepotřebujeme. A proti ním, proti těmto eh, populistům eh, musíme vystupovat. Nemůžeme jim přenechat politickou arénu. Schengen představuje větší bezpečnost. To je zásadní poselství. A eh, dnešní změnou to ještě posílíme. A tito populisté budou otázkou minulosti. Hodnocení zaznamenává pokroky. Zpravodaje to popsali a já chci říci, že se již těším na ty prvé zprávy, kterou předloží které předloží neutrální strana. Doufám, že budou opravdu neutrální a nepotěší možná mnohého ministra vnitra, když bude předávat toto hodnocení, ale myslím, že to celkově ten systém posílí. Závěrem bych chtěl ještě říci, negativní je jistě to, že spolurozhodování Evropského parlamentu při hodnocení nebylo uznáváno. Já také pořádně nechápu, proč to rada blokuje zablokovala, eh, proč eh, zarytě obhajuje své kompetence. Vzniká tu dojem, eh, že rada chce podají sama rozhodovat, že si nepřeje transparentnost. Já to úplně nechápu. A proto bude Evropský parlament bojovat za práva evropských poslanců. Děkuji a nyní má slovo za socialisty pan Enciu, prosím. Děkuji. Já bych chtěl zaprvé poděkovat a poblahopřát oběma zpravodajům za úsilí a za tu obtížnou práci, kterou odved, odváděli v průběhu dvou eh, let, tak aby se došlo ke dnešnímu okamžiku. Chtěl bych říci, že tato dohoda o šengenském systému, šengenském AKI, je ještě vzdál, je vzdálena od toho, co navrhla komise před dvěma roky. Ale tehdejší model, který fungoval, eh, svým způsobem omezil volnost v šengenském systému a myslím si, že eh, nyní se nebude více zneužívat a protože šengenské hranice nebo hranice v eh, šengenského systému byly určité tím systém nesprávně hodnoceny, protože existoval určitý systém, který fungoval velmi volně, to byl jeden systém a potom druhý rozdílný systém pro kandidátské země, takže v podstatě bylo dvoj, byl dvojí metr, kterým se měřilo a to vedlo k určitým nejednotným situacím. Státy jako Rumunsko a Bulharsko Například dosud se ještě nemohou, nemohou připojit k šengenskému systému, přestože vlastně jsou požadovány a uplatňovány nejvyšší standardy pro hodnocení šengenských hranic, takže musíme eh, používat stejná pravidla pro všechny. A v ten hodnotící proces se musí být efektivnější a řídit se evropskými pravidly. Evropská komise bude, bude muset tento proces hodnocení koordinovat a bude se muset přesvědčit o vyjadřovat k efektivitě případného prozatímního zavedení kontrol na interních hranicích. Myslím si, že také agentura Frontex bude mít jasnější úkoly, které tak tomu doposud nebylo. Od nynějška bude také plán dalšího sledování, který bude koordinovat e, Evropská komise a ten bude vlastně uplatňován tehdy, pokud dojde k nějakému porušení pravidel šengenského AKY. Myslím si, že pokud se týká případného prozatímního eh, znovu zavedení kontrol na interních eh, hranicích, komise bude mít možnost takovýto systém navrhnout, pokud dojde k nějakému porušování. Myslím si, že eh, i ze strany komise. Eh, tento nový systém bude znamenat určité zlepšení pro moji zemi a pro ostatní členské státy, země mimo, Schengensk, kromě, mimo šengenský prostor, budou tato pravidla uplatňována a je potřeba, aby zde byla také jasná pravidla a zlepšená pravidla pro přijímání tedy nových členů do šengenského prostoru. Toto se týká například eh, přístupu Bulharska nebo Rumunska, o kterých se eh, vlastně hovoří už přibližně dva roky. Měl bych jednu prozbu. Chtěl bych parlament vyzvat k debatě o novém evropském způsobu pro přijímání nových členů do šengenského prostoru. Děkuji a za frakci liberálů eh, dávám slovo paní zpravodajce Weber. Domnívám se, že to je omyl a já bych ale chtěla velice uvítat irské předsednictví, protože paní ministrině musí odejít. Chtěla bych vám tedy eh, velice poděkovat poděkovat za toto úsilí, které jste vyvinuli, abychom eh, eh, mohli uzavřít tuto zprávu. Děkuji. Takže to bylo opravdu přímo vzorně, vzorově krátký a stručný příspěvek. Paní ministrině, chcete reagovat nebo odpovědět? Takže takže za skupinu, za frakci zelených. Nyní dávám slovo paní Ždanoka, jednu a půl minuty. Děkuji. Mm, pane předsedo, paní ministrině, paní komisařko, vážení kolegové. Zaprvé bych chtěla poděkovat eh, zpravodajům panu Kajlovi a paní Weber za mm, dlouhé úsilí Eh, ve kterém bránili pozici parlamentu a také mm, to bylo jasné ve výboru Libe před rokem. Je politování hodné, že to úsilí eh, nedosáhlo úplného úspěchu. Eh, ve frakci zelených od samotného začátku jsme podporovali návrh mechanismu opírajícího se o EU, tak jak se to projevovalo v obou návrzích. Také jsme Eh, jasně byli proti revizi právního základu pro legislativu o Schengenu což vlastně znamenalo také vyloučení parlamentu z rozhodovacího procesu. Dokonce i komise eh, neúspěšně hájila eh, skutečně evropský přístup a tady Evropský parlament eh, musel se maximálně snažit a dobrovolná konzultace to není dobrý kompromis. Dále také tady není přijatelné pro nás, co se týká těch nelegálních eh, migrantů. Eh, I přes všechny ty věci nemůžeme podpořit dohodu z 29. května. Musíme hovořit přece o tom základ, evropském základě, kterým je e, Evropa bez vnitřních hranic. E, to je přece hájení integrity Schengenu. Děkuji. Děkuji a nyní za ECR pan Van Dalen. Mike, please. Zkuste mluvit do jiného mikrofonu. This is better? Yeah. Je to lepší, ano. Dobře, začnu tedy ještě jednou. Děkuji, pane předsedo. Dohoda na reformě šengenského aky umožňuje, abychom dočasně znovu zavedli ochrany vnitřních hranic, ale to má být tedy prostor bez hranic. Odbourávání hranic bylo důležité, ale nyní jsou tu určité výjimky. To zachází podle mého příliš daleko. Odstranění pohraničních kontrol má někdy své stinné stránky, protože převaděči mají e, volné pole. Každý den se převádějí přes hranice osoby, e, které třeba jsou nuceni k prostituci a my nemůžeme zasáhnout. Evropský soudní dvůr rozhodl, že v Nizozemsku e, je k dispozici maximálně 90 hodinový materiál z hranic hraničních přechodů. A to je důležité. Odbourávání hranic eh, vedl jistě k lepšímu pohybu zboží přes hranice, ale na druhé straně eh, je také nutné bojovat s trestnou činností. Volný pohyb osob v Evropě, i to je hezký jev, ale e, musíme si uvědomit, že pachatelé trestních činů využívají každou mezírku v Evropě, takže otevřené hranice to ne. Děkuji a nyní za EFD pan Fontána. Minuta a půl. Děkuji klademe si zde otázky o dohodě o Schengenu, protože je obtížné čelit situaci v některých zemích, tak nechápu, proč nemůžeme zavést, opětovně zavést kontroly na hranicích v nějakých nouzových naléhavých situacích. A slyšel jsem nebo četl jsem, že v takovýchto naléhavých případech se přemýšlelo o opětovném zavedení kontrol na hranicích, ale nevíme, zda jak dlouho bude možnost tyto kontroly zavést, pokud tato situace bude trvat dlouho. Tato směrnice může platit pro zemi, které čelí eh, ekonomické a sociální eh, situaci, která je uspokojivá, ale víme, že lidé často také eh, odcházejí ze zemí kvůli situacích, eh, situaci ve své zemi. Nejsou to pouze řádní občané, kteří cestují do Evropy, jsou to také zločinost, zločinci a my se snažíme bojovat proti zločinnosti. Zločinnosti v mé zemi jsme se pokusili poslat zpět do své země osoby, které se eh, měly, tedy projevovaly známky zločinného chování. A, ale v rámci tohoto systému to nebude možné, takže by bylo potřeba, aby byla možnost obnovit kontroly na hranicích. Předseda, děkuji. A nyní za nyní přejdeme k paní Ernst za GUE NGL. Prosím, dvě minuty. Jetzt geht's. Teď to funguje, dámy a pánové. Odstranění vnitřních hranic a zrušení pohraničních kontrol patří k hodnotám EU. Je to naše společná hodnota, hodnota EU a nemůžeme ji přenechat svobodnému rozhodování jednotlivých vlád. Je to základní právo v EU, právo na volný pohyb. A když takzvané e, závažné deficity se objeví, a to bychom měli jasně říci, nová doložka pro mimořádné situace. Samozřejmě to má eh, vést tak kdo použije takovouto úpravu k eh, umírnění eh, toku migrantů, tak to povede k pokusu obnovit tyto, tuto ochranu na vnitřních hranicích a obětmi budou migranti a to není přijatelné. Na doporučení rady, když se podíváme na tuto konstrukci, je možné eh, zachovat toto ustanovení na dva roky. Komise by měla vystupovat jako kontrolor. A to je tedy eh, mimo úkoly společenství, když se proto rozhodneme. A to říkám, i když eh, velice děkuji oběma zpravodajům, protože eh, bojovali eh, dva roky za tuto zprávu a já jsem proto, že konečně vznikl hodnotící mechanismus, který eh, zajišťuje větší transparentnost a spravedlnost, ale přesto jsme prohráli a já prostě doufám, že se z toho nestane precedent pro eh, využívání parlamentů a jeho práv. Schengen nemůže být politickou pěstí eh, vlád nebo politických sil do té míry to to pro nás bohužel není žádný kompromis. Děkuji. A nyní za nezařené na minutu má slovo eh, pan Zilstra. Děkuji, pane předsedo pře- zrušení eh, hranic na papíře, to je jistě velice krásná věc, ale v praxi konstatujeme, že možná ty nevýhody jsou větší než výhody. Schengen usnadňuje život zločincům a tady eh, vidíme, že se to vlastně velice Eh, posiluje Brusel a oslabuje členské státy. Eh, a samozřejmě, že tady může být reakce, kterou je obnovení eh, kontrol na hranicích, když to státy považují za nutné. Občané, kteří mají dobré úmysly, samozřejmě bez problému ukážou svůj pas nechtějí být v záplavě zločinců. Samozřejmě pasová kontrola není nepřekonatelnou překážkou pohybu. Eh, Schengen to je příklad eh, evropské politiky, která se vymkla z kloubů. A já apeluji na členské státy, eh, volte zájmy svých občanů a ukončete Schengen. Děkuji vám. Další řečník, paní Matě, na dvě minuty. Děkuji, paní komisařko, vážení kolegové. Díky práci obě zpravodajů jsme opravdu vlastně získali mnoho díky těmto dvěma zprávám. Za prvé, zachování volného pohybu občanů. To je základní právo a základní eh, hodnota. Je to velice důležité pro mnoho občanů. Je to jasný projev evropského občanství. Eh, Schengenský prostor a volný pohyb, to je zcela oprávněně uváděno řadou občanů, drtivou většinou občanů jako největší úspěch evropské konstrukce. Je to velice důležitá hodnota. Nikdo to nesmí spochybňovat. Eh, obnovení kontroly na hranicích, to musí být tam nejposlednější další opatření, které vůbec použijeme ve výjimečné situaci. Eh, chceme posilovat bezpečnost šengenského prostoru, bezpečnost občanů. Máme evropský mechanismus, který velice spolehlivě eh, posuzuje, hodnotí celý tento eh, prostor a to provádí malé skupiny expertů, které hm, kontrolují věci přímo v terénu. My chceme posílit naopak kontroly na vnějších hranicích, když je to nutné, aby lidé netrpěli propustnými hranicemi. A e, jakmile se situace napraví, e, příslušná e, členská země musí okamžitě jednat a bude-li to nutné na vnější hranici posílit kontrolu když je skutečně zcela výjimečná situace, je možné dočasně na chvíli obnovit kontroly na hranicích, ale nesmí být naivní, musí to být opravdu velice jasné situace a opatření musí být výjimečné, státy mají možnost dočasně z bezpečnostních důvodů možnost eh, znovu zavést kontroly na vnitřních hranicích, protože bezpečnost občanů je nadevším. Eh, myslíme si, že toto je velký krok vpřed. Dává nám to potřebný evropský mechanismus pro lepší kontrolu hranice. Díky této reformě zajišťujeme evropským občanům šengenský prostor, kde mohou volně eh, se pohybovat eh, zcela v bezpečí. Celý balíček. Ten vyžadoval hodně práce díky úsilí Evropské komise a našich zpravodajů. To bylo možné. Bohužel rada v tomto vývoji, bohužel já toho lituji, nepostupoval příliš demokraticky tady nepostupovala příliš racionálně. Děkuji. Eh, děkuji, paní Matě, a dávám slovo na dvě minuty eh, panu Goebbelsovi. Pane předsedo. Pane předsedo, v roce 1985 jsem byl ten, který jsem vyzval k podpisu eh, k prvním tění Schengenu. Byl to systém, který Evropané tolik oceňují a stejně tak jako držitele šengenského eh, víza. Z nízkých důvodů některé eh, státy chtěly doložku, o ochranou doložku, co pokud se týká boje proti nezákonnému přistěhovalectví. Je potřeba posílit boj proti Eh, obchodování s lidmi a nesmíme postupovat této logice. Článe, eh, dohoda je jasná. Podle článku 77 eh, Unie rozvíjí politiku, jejíž cílem je zajišťovat absenci jakýchkoliv kontrol osob, ať už je jakákoliv jejich národnost. Články 78 a 79 řeší tyto podmínky. Článek 78.3 stanoví, že před naléhavou nebo mimořádnou situací, která se vyznačuje náhlým eh, tokem eh, přistěhovalců z třetích zemí, Rada na základě komise může přijmout prozatímní opatření. To je více než dostatečné k tomu, abychom dokázali čelit takovýmto mimořádným situacím. To, co se některé státy snaží, snaží eh, stanovit prostřednictvím této dohody, to je určitá renacionalizace Schengenu protože by zůstaly mimo běžného legislativního postupu. Určitě dohoda, které bylo dosaženo v rámci trialogu, obsahuje určité eh, věci, které můžeme oceňovat. Takže tato ustanovení by měla umožnit komisi zablokovat jakoukoliv populistickou politiku proti přistěhovalcům, ale ta skutečnost, že Evropský parlament není informován, ukazuje určité postraní myšlenky některých ministrů vnitra. Myslím si, jedna půl, jedna 1,5 miliardy našich spoluobčanů překračují každý rok interní hranice šengenského prostoru. Kdo je může kontrolovat? Kdo dokáže kontrolovat desítky milionů turistů, kteří přijíždějí například z Francie do Itálie? Kdo může kontrolovat milionu, miliony Eh, hraničních přechodů, kteří pracují v sousední zemi. Myslím si, že musíme říct ne logice strachu, která vede některé z našich. Děkuji, pane Goebbelsi, a na jednu minutu dávám slovo paní Sargentini. Váš mikrofon, paní Sargentini. Děkuji, pane předsedo. Po jednoletých diskuzích o mechanismu hodnocení Schengenu bylo rozhodnuto, že bude možné znovu zavést ochranu vnitřních hranic, respektive zavřít hranice. Máme výsledek, jak to vypadá po jednoletém vyjednávání. Členské státy mohou rozhodovat sami, když to pokládají za nutné a správné, zda na dočasnou eh, dobu obnoví kontroly na hranicích. Nechtějí do toho začlenit Evropský parlament. To znamená, chtějí svým vlastním občanům sdělit, máme vlastní hranice ve svých rukou. Nizozemská vláda eh, každý měsíc po dobu několika hodin zkoumá eh, státní poznávací značky

funkční schengenská spolupráce založená na odpovědném dodržování stanovených pravidel. děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji, pane Vlasáku, a na minutu pan Děkuji. Loni jsme viděli Eh, šengenský systém třásce pod návalem migrantů a také tady byly zavedeny eh, jednostrané kontroly. To je tedy rozhodně pokus něco eh, bránit, ale příliš pozdě a příliš málo. Některé země za výjimečných okolností a pod opravdu velkou kontrolou a za velmi, velmi mm, výjimečných okolností a po velmi krátkou dobu mohou zavést kontroly na hranici financích a e, to jenom mezi zeměmi s velmi podobnými stabilními ekonomickými a kulturními podmínkami politika, hraniční politika je pro obyčejné lidi pohromou v EU a vytváří velké sociální problémy. To vše bylo eh, učiněno vlivem politické ideologie a lidé v Evropě to nezdílejí. Tato ideologie, ta samozřejmě eh, je, eh, se opírá o to, že vlastně celý evropský kontinent je jednou jedinou zemí, že je to jakousi, jakými si spojenými státy evropskými, ale to tam bohužel není. Je to střed mezi idealitou, idealitou ideálem a mm, e, realitou a v takových střetech realita vždycky vyhrává. E, děkuji e, a tady Tady jste měl velký úspěch, protože jste vyvolal dvě modré karty. Jednu od pana Goebbelse a jedna modrá karta od paní Morovej. Přijímáte tyto modré karty? Ano, výborně. Takže, pane Goebbelsi. Pane předsedo a pan Baten řekl, že evropská politika v oblasti kontroly hranic je velkou katastrofou. Víme, že Velká Británie nepatří do šengenského prostoru. Mohl by mi pan Batten vysvětlit, proč je tolik nelegálních migrantů právě ve Spojeném království, když je to země, která nepatří do Schengenu a když tedy tvrdí, že právě Schengen má tolik velkých problémů? A teď ještě paní Morvaj. Děkuji. Já mám veškerý respekt vůči panu Bečnovi a západoevropským přátelům, ale chtěla bych se zeptat, zda budete znovu zvažovat celou myšlenku eh, volného pohybu eh, zaměstnanců a vůbec občanů v Evropské unii a také volný pohyb kapitálu protože eh, my eh, východoevropané budeme mít tedy zavřené hranice vůči západnímu kapitálu pan Betten, kontroly eh, hranic jako katastrofa, pane Goebbels. Ano, my nejsme součástí šengenského systému a pořád ještě trpíme dopady, protože je pro eh, lidé eh, je mnohem snadší dostat se do Kale a do Velké Británie. Domnívám se, že by měly být kontroly. Imigrační politika v mé zemi je katastrofou. Není to kvůli EU, ale je to v důsledku neschopnosti a nevůli britské vlády zajistit řádné hraniční kontroly. Je to katastrofa v mé zemi a není to úplně vinou EU. A dále k té otázce volného pohybu osob. My nevěříme na volný eh, pohyb osob v mé straně. Eh, my eh, věříme na kontrolovanou politiku pohybu osob a kontrol hranic. My to nechceme zastavit. Má to být v zájmu eh, britského lidu a ne v zájmu nějaké politické ideologie, kterou nesdílíme eh, A co se týče volného pohybu eh, kapitálu, ten se pohybuje mnohdy přes počítače. My sledujeme tedy zájmy britského lidu a i ostatních. Děkuji, pane Betten. A nyní na minutu pan Obermajer. Děkuji, pane předsedo. Já nemohu souhlasit s tím nadšením, protože komise předkládá něco pozitivního jako možnost odstranit eh, ty nedostatky, aby bylo možné zajistit bezpečné eh, hranice, ale je naprosto nesprávné to rozhodnutí znovu zavést ochranu vnitřních hranic a má to být byrokratizováno eh, že toto právo budou ztrácet členské státy. To je eh, útok na suverenitu členských států v rámci demokracie. Je nutné se obrátit na komisi, je eh, nutné eh, vstoupit v dialog se sousedními zeměmi a tak dále a tak dále. Nepovede to k ničemu, anebo už bude pozdě, protože nelegální přistěhovalci nebudou jistě trpělivě čekat na hranicích, než se Brusel rozhoupá k, k něčemu. Děkuji, pane Obemajer. A nyní na minutu a půl má slovo pan Papa Nikolau. Děkuji, pane předsedo. Není žádná pochybnost o tom, že dohoda o šengenském balíčku je velice důležitá a je to pozitivní věc a rád bych poblahopřál paní Weber a panu Koliovi za jejich práci, za úsilí. Já sleduji velice zblízka třetí zprávu o revizi a změně šengenské smlouvy u v těch ostatních bodech, které jsme schválili v prvním čtení a o které budeme hlasovat zítra. Šengenský prostor, volný pohyb v rámci šengenského prostoru, to všechno je jedna z forem eh, těch nejpokročilejších forem spolupráce v rámci Evropské unie, která má velmi přesná pravidla, která jsou vyžadována od všech členských států. Tento úspěch závisí na dodržování těchto pravidel ze strany všech členských států. Je jasné, že nějak, nějaké jednostrané iniciativy se obracejí proti tomuto kolektivnímu úsilí, takže prohlášení politická prohlášení jsou v protikladu s fungováním Evropské unie a s principy a hodnotami Evropské unie. Rád bych promluvil o těch, kteří eh, nabízejí eh, dokumenty eh, nelegálním přistěhovalcům a ty nemají žádné povědomí o skutečnosti, o tom, jakým způsobem funguje šengenský pro, eh, prostor. A určitě nemají žádné povědomí o výsledcích této iniciativy. A pokud to je možné, tak bych rád eh, získal odpověď v tomto bodu. Děkuji, pane Papa Nikolau. A není na minutu a půl Parlo Pesagilar. Děkuji, pane předsedo. Evropský eh, parlament zná zablokování celého balíčku azylu a zná také zablokování eh, balíčku Schengen. To jsou dvě velice důležité oblasti. Eh, Schengenský systém a právní základ pro dočasné obnovení kontrol na hranici. Já velice děkuji zpravodajům, kteří na tom pracovali. A je důležité eh, tady mm, říci, co to představuje pro členské státy a pro vzájemnou důvěru a také pro komisi a pro Evropský parlament, kteří tady mají právo na informaci a na posouzení celého toho velice důležitého eh, balíčku, který se týká volného pohybu osob eh, Evropanů. Tento balíček prodělal rok a půl jednání a to byl důsledek právě všech těch populistických tenzí, eh, které žádají renacionalizaci této politiky, která je čistě evropská. Politika volného pohybu osob. Eh, jednostranně v radě došlo k určitému pohybu až po roce a půl těch eh, jednání. Pak teprve došlo k odblokování a pak teprve byl vyslán ten jasný signál, že Evropský parlament se o tyto otázky bude zajímat. Eh, bude se zajímat o jakoukoliv další změnu do budoucna, která by zde byla navrhována. Je to přece velice důležitý aspekt evropského občanství. Volný pohyb osob, to je největší poklad, největší největší výdobytek, největší uh, ocenění eh, pro evropské občany. Děkuji. Děkuji vám, pane Lopezi Aguilare, a nyní paní eh, Keller. Ich kann leider Děkuji. Bohužel se mi nezdá, že by tato reforma přinesla výhody pro občany. Reforma vychází z dalších důvodů, proč eh, zaplňovat tyto deficity. To může znamenat prostě všechno, anebo nic. Také to, že nějaká země v Eh, dechá vstoupit velmi mnoho přistěhovalců a já se domnívám, že tím eh, eh, to rozhodnutím, které zůstává dále v rukou jednotlivých států, i když se to týká svobody všech Evropanů. Při hodnocení Schengenu nemá parlament tu roli, která mu náleží. Děkuji oběma zpravodajům za jejich snahu, ale musím skonstatovat, že evropská demokratická reforma Schengenu se nezdařila a to je velká škoda, protože Schengen je konec konců základním pilířem Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám, paní Keller. A nyní na minutu má slovo pan Bilan. Děkuji, pane předsedo. Volný pohyb osob je bez pochyby jeden z největších přínosů Evropské unie a umožňuje našim občanům se usazovat a pracovat v jiných členských státech. Dočasná omezení jsou ale pochopitelná, když je nějaká bezprostřední hrozba třeba teroristických útoků a mělo by to zůstat v rukou členských států Eh, já věřím, že eh, důvody z ekonomických eh, důvodů nejsou oprávněné a porušují zásady a nejsou také v zájmu evropských občanů. A nejsou tedy eh, v souladu s přistěhovalci, protože přistěhovalci eh, přispívají k rozvoji ekonomiky členských států. Měli bychom se zaměřit na vnější hranice, eh, protože tam jsou někdy velké hrozby. Děkuji, pane Bělané. A nyní pan Salavrakos má slovo. Děkuji, pane předsedo. Schengenský systém je určitě výdobytkem pro volný pohyb osob v Evropě, ale má také důs- negativní důsledky. Jsem přesvědčen o tom, že musíme obhajovat bezpečnost hranic členských států, která závisí na in- respektování interních pravidel bez zásahu Evropské unie. Musíme zajišťovat správné a spravedlivé rozdělení zátěže, co se týká vyřizování žádostí o, přistě, o imigrantů. Jak to však rozdělit, pane předsedo, mezi 26 členských států šengenského prostoru, pokud některý stát na některém státě leží veškerá zátěž toku imigrantů. Země, které nemají námořní hranice, středomořky, tak si ani neuvědomují problém, kterému čelí Řecko a jeho obyvatelstvo. Ekonomika a sociální struktury v mé zemi trpí, museli opravdu závažným problém. Bohužel ta zátěž není spravedlivě rozdělena mezi členské státy. Je potřeba vědět, že v období mezi roky 2007 a 2011 byla přidělena miliarda, pouze miliarda pro šesti členských států, aby čelili imigraci, zatímco náklady na Řecko překračovaly 30 miliard za toto období. Děkuji. The eh, hammer you took tak, já vám tady ukazuji eh, tady to kladívko, kterým klepu, takže já příště eh, tím zaklepu ještě mnohem silněji. A nyní je tady pan Golniš? Není, není tady v sále. Na minutu a půl má tedy slovo paní Gál. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové,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 to eh, velice důležité poselství, které bychom měli zdůraznit, protože touto dohodou se nám podařilo dosáhnout začného zlepšení a můžeme celý systém takto posílit. Který, systém, který bude účinný a transparentní. V tomto smyslu bych chtěla velice poděkovat zpravodajům za vykonanou práci. To v každém případě nebylo nic snadného. Vycházeli z celé řady jednání a my myslím, že dosažený kompromis je dobrý. Tento mechanismus hodnocení musí být účinný a celý šengenský balíček musí být efektivní. A to je, myslím, nesmírně pozitivní. A je to také snadno srozumitelné pro občany. Situace je taková, že v mnoha situacích znervózní členské státy, když se zostří situace na hranicích, ale díky tomuto systému je možné problémy řešit. V budoucnu eh, převezme komise aktivní roli, bude také zodpovědná za podávání zpráv, za koordinaci aktivit a mě také velice těší tato eh, zásada dvakrát měřit, že byla tato zásada konečně odstraněna. Jde o to, aby platili stejná pravidla pro všechny země, pro eh, rovnoprávné členy i pro kandidátské země. Představuje to přidanou hodnotu pro nás, pro všechny a přeji vám hodně úspěchů. Děkuji, paní Gál. A nyní dávám slovo na jednu minutu paní Guillaume. Děkuji, paní komisařko. Solidarita a sdílení eh, bohužel byl, nebylo příliš realizováno v posledních letech. Svobodný pohyb byl některými členskými státy zpochybňován, kteří však, tyto státy však nedokázou, než dokážou odůvodnit toto eh, nabádání nebo Nakonec se nám podařilo dosáhnout kompromisu, který posiluje evropský přístup a evropskou konstrukci. Určitě i u tohoto tématu bychom si byli přáli jít ještě dále, abychom zejména e, dodrželi požadavky Evropského parlamentu, protože toto přímo souvisí s právy evropských občanů. Nyní eh, zde budeme řešili tomuto sdílení, které by mělo posílit eh, stav vzájemnou důvěru v rámci šengenského prostoru. Potřebujeme také v rámci tohoto prostoru eh, pomáhat řešit problémy sousedních států a tak, aby určité nelegální situace se mohly lépe společně řešit a nezáviset pouze na národních politikách. Děkuji paní Gejoma. Nyní na minutu paní Ford. schopnost kontrolovat vlastní hranice je základním právem pro naši svrchovanost. I když Spojené království nepatří do šengonského prostoru, já podporuji eh, názor eh, rady, že by tady tato věc měla spadat pod eh, vnitrostátní právo. Je třeba, aby pouze ta vláda mohla posoudit určitá rizika, nebo také posoudila jednotlivce, kteří mohou být určitým rizikem pro daný stát a mm, případně je přesunula do zemí, kde jsou lépe známy. Tady je velice důležitá svoboda. Potřebujeme tedy chránit občany a to velice přesnou, přesnou výměnou informací potenciálně nebezpečný, nebezpečné jednotlivce, ty musíme zcela jasně identifikovat při kontrolách hranic. Ty jsou v tomto směru důležité. Děkuji paní Ford a nyní na minutu a půl paní Makovej. Eh, cele trei rapoarte din pachetul Schengen. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji celý šengenský balíček, protože vytváří podmínky pro volný pohyb osob v Evropské unii a vidím, k jakým zlepšením došlo. Především jsou tady standardy pro eh, členy šengenské eh, zóny Eh, oproti zemím, jako je Bulharsko nebo eh, Rumunsko, jsou ty eh, standardy uvolněnější, ale nyní budou ty standardy všude stejné. Takže se vlastně zvyšují také standardy v současných zemích šengenského prostoru. Dále bude docházet k monitorování a k vnitřním kontrolám ehm, a do budoucna už nebudou moci probíhat nelegální kontroly tak jak tomu ještě bylo v některých zemích eh, Schengenu. Budeme moci kontrolovat eh, tuto situaci. Je tady také návrh že by mohly být tyto kontroly na hranicích i přísnější než dříve, ale pouze se souhlasem komise a pouze eh, za, po žádosti na radu. Myslím, že eh, ta, takto lépe chráníme veřejný pořádek. To vše povede eh, k volnému pohybu v rámci EU Eh, stejnému volnému pohybu pro všechny. Děkuji paní Makovej a dávám slovo na jednu minutu panu Moraes. Děkuji, pane předsedo. Jsem z členského státu, který není součástí Schengenu. A eh, to hodnotící systém nás eh, vrací do té oportunistické situace. A já se domnívám, že můžeme skutečně analyzovat pokrok, kterého dosáhly oba zpravodajové. A samozřejmě chápeme i námitky parlamentu, kdy není zapojen do spolurozhodování a chápeme všechny potíže, ale eh, my chápeme, že došlo k tomuto skoku z té oportunistické situace do nynějška. Já to hodnotím jako občan, kdy my nemáme tedy možnost možnost toho volného eh, pohybu, ale to vedlo tedy k pokroku. Jistě není to ještě perfektní situace, ale je to skutečný pokrok, protože proto si toho opravdu vážíme. Není to sice perfektní, ale je to pokrok. Děkuji, pane Moraes. Paní Skalecká, je to tak v pořádku? Eh, já jsem zvedla modrou kartu o, tady omylem, tady já mám minutový projev. Takže minutu a půl nyní pro pana Skurio. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat našim zpravodajům, paní Weber a panu Kueliovi kteří opravdu odvedli náročnou práci k tomu, aby se jim podařilo dosáhnout tohoto výsledku, který dnes velmi vítáme. Zejména pokud jde o mech- kontrolní hodnotící mechanismus, který Evropská komise společně s členskými státy a agenturami, kde bude tedy hrát opravdu zásadní roli. A Potom jsou zde také otázky obnovení kontrol na hranicích, které by měly eh, existovat pouze v mimořádných případech. Princip volného pohybu osob je jeden ze základních principů, na kterém je založena Evropská unie. Ale bylo zde mnoho obtíží, které se projevily v čase. Zažili jsme určité okamžiky napětí, eh, obtížné okamžiky v některých členských státech jako ti, kteří sledovali eh, takzvané arabské jaro. Není jedu, je, jsou velké rozdíly mezi jednotlivými společnostmi, takže je velmi obtížné nějakým způsobem zavést regulaci do této situace. Uh, neměl, neměly by zde být nějaké jednostrané snahy, ale všechny členské státy by měly mít společnou politiku. Občané by měli mít možnost opravdu volného pohybu mezi jednotlivými členskými státy bez kontrol, abychom dokázali, že naše unie se rozvíjí a roste v průběhu, jedno, v průběhu let. Někteří posluchači, kteří nás poslouchají na tribunách, si možná kladou otázku, zda se někteří chtějí vrátit a znovu žít ve světě, který už neexistuje. Určitě to není to, co chce. Eh, děkuji vám a paní Boskot na minutu a půl má nyní slovo. Ne, není tady v sále. Paní Bosko tady v sále není dobrá, takže na minutu a půl dávám slovo panu Protasěvičovi. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Svoboda volného pohybu bez cestovního pasu a bez hranic představuje jednu z nejlepších výhod a důkazů eh, jednotné Evropy. Není nic lepšího. Hovoříme zde o dvou nařízeních. Jedno nařízení se týká nových postupů, které umožňují znovu zavést kontroly na vnitřních hranicích. To je pro volný pohyb nesmírně důležité a chtěl bych celé jasně říci, že ty změny, které jsou navrhovány, se ubírají rizikovým směrem. Já nechápu, proč to bylo navrženo. Já budu přesto hlasovat pro přijetí obou zpráv. A to proto, že věřím, že co se týče znovu zavedení kontrol na vnitřních eh, hranicích a co se týče hodnocení, eh, že to vyhovuje požadavkům ochrany hranic a eh, že je třeba, aby Evropská komise sledovala veškeré která tato rozhodnutí. Eh, komise je strážkyní všech smluv a věřím, že bude eh, bedlivě sledovat, jak jsou tato právní ustanovení eh, naplňována. Doufám, že nebudou žádné výmluvy pro znovu zavedení kontrol. Jistě chápeme obavy, že může dojít ke zneužití. Děkuji, pane Protaseviče. A nyní paní Flašíková Beňová. Velice vám děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, zavedení šengenského prostoru patří k největším úspěchům a podle průzkumu eh, považují za největší úspěch 60 našich obyvatel. Volný pohyb je základní svobodou v Evropské unii a musíme ji dodržovat. Je nevyhnutelné nalézt eh, rovnováhu mezi právem na volný pohyb a právem na bezpečnost a každý členský stát by to měl svým obyvatelům garantovat garantovat. Minulý rok byly určité eh, události, které svobodu volného pohybu ohrozily. Všechny státy jsou ale povinné zajistit takový způsob, který nebude ohrožovat volný pohyb. Znové obnovení hraničních kontrol by mělo být možné za mimořádných okolností. Každé opatření, které souvisí s obnovou kontrol na vnitřních hranicích, musí být eh, důkladně promyšlené a zavedené jako krajní řešení. Takové Takovéto rozhodnutí nemůže být ale individuálním rozhodnutím jednoho členského státu. Jenom Evropská unie je o tom může rozhodovat. Evropský parlament nemůže být v žádném případě vyloučen z tohoto procesu. Děkuji. Děkuji. Na minutu a půl pan Mesároš. Děkuji mnohokrát za udělení slova, pane předsedo. Jak politicky, tak jako běžný občan považuje šengenské aky za jednu z největších vymožeností Evropské unie. Tento systém musíme zachovat a musíme ho dále doladit. Musíme ochránit zásady svobodného pohybu. Pokud se kontroly na vnitřních hranicích stanou pravidelnými, tak to bude krok zpět. Ještě všichni si vzpomínáme na to, jaké to bylo dříve, když jsme museli na všech hranicích zastavovat a byli jsme tam kontrolováni. Toto musí zůstat i nadále pouze výjimkou. Nesmí se z toho stát pravidlo, systém. Migrace tady jistě je, ano, ale odpovědí na ní v žádném případě není nová železná opona. Je třeba problémy řešit jiným způsobem. Svoboda pohybu je jedna ze svobod, na kterých se zakládá naše společenství. To je něco, co nás celosvětově charakterizuje. Schengenská dohoda propojuje mnoho národů. Upevnění vnějších hranic ovšem oddálilo mnoho zemí směrem od Evropské unie. A to jsou právě ty země, které vlastně směrují dovnitř, do Evropské unie. A proto je zlep, nutné zlepšit spolupráci se zeměmi mimo šengenskou zónu. Je rovněž ovšem důležité i posílit posil bezpečnost, pocit bezpečnosti u občanů. Děkuji. A nyní pan Kelly firstly may i thank the commissioner for her statement that she wants to have parliament. Děkuji vám, pane předsedající myslím si že je důležité aby se parlament vyjádřil v této oblasti. Eh, také tady řada kolegů hovořila o úloze irského předsednictví, kterému se podařilo pohnout eh, s tímto tématem i s tématem azylu a já si toho velice vážím. Eh, naše ministryně musela odejít, ale na začátku předsednictví mi řekla, že se bude skutečně snažit zúčastnit všech zasedání a chci, aby to tady zaznělo, že, eh, protože někdo tady řekl, že rada není přítomná, ale bylo pokud tady rada není byla přítomná, tak to bylo vždycky jenom proto, že nebyla pozvána. Pokud je rada pozvána, vždy se dostaví. Pokud jde o eh, tento nástroj, je tady řada praktických opatření, to podporuji. Schengen eh, se týká volnosti pohybu, ale volnost, svoboda nemůže být nekontrolovaná. Je třeba samozřejmě, aby kontroly byly. A zvláště pokud jsou nějaké výjimečné okolnosti, Eh, tak pak tady mohou být eh, jako takové poslední opatření, eh, kdy je možné vlastně třeba udělat nějaký jednostranný krok v podobu pěti dnů. To by, myslím, bylo rozumné. Celkově myslím, že to je krok správným směrem. Určitě to uklidní občany i členské státy a já to tedy podpořím. Děkuji vám. Děkuji, pane Kelly. A nyní na minutu 30 má slovo pan Engel. Merci, Děkuji, pane předsedající. Myslím, že tady stojíme před velice zajímavým rozporem. Argumenty pro Schengen jsou četné, jak v rámci EU, tak i mimo ní, A zároveň se neustále pochybňuje to, že uvnitř EU nejsou vnější hranice. A důvodem toho je, že evropská integrace má takový velký nedostatek v tom smyslu, že na úrovni Rady a členských států jsme vlastně nevytvořili nějakou institucionalizovanou podobu jediného prostoru. A to je důvod, proč vlastně nepodporujeme dostatečně ty, kteří střeží naše vnější hranice. Stačí se podívat na Řecko nebo na Maltu, jak to tam vypadá. A je to také důvod, proč potom členské státy si raději vlastně uzavřou svůj prostor, místo toho, aby podporovali ten volný prostor, prostor volného pohybu v celé Evropě. E, to, čeho jsme zatím dosáhli, stále je daleko od toho, co jsme chtěli. Už na to poukázal kolega Goebbels i další. My si pořád myslíme, že naše bezpečnostní síly jsou ty nejlepší a že ti naši sousedi prostě nejsou schopni zajistit stejný stupeň bezpečnosti. Eh, a s tím bychom měli skoncovat. Měli bychom skutečně tento prostor spravovat na celoevropské úrovni. Jinak Schengen bude stále bitevním polem jednotlivých členských států a pak s nimi bude bojovat Evropský parlament, který má zájem o celokontinentální prostor. Děkuji, pane Engele, a nyní na minutu 30 s paní, paní Jotová. Děkuji, vážení kolegové. Nejdříve bych chtěla poblahopřát panu Koeliovi za jeho zprávu, protože se mu podařilo dosáhnout dohody s radou a s komisí, co se týče šengenského mechanismu a rovněž dokázal posílit pozici Evropského parlamentu v těchto obtížných vyjednáváních. Mám zde nový evalu evaluační a dohledový mechanismus. Ten bude velice důležitý a hlavně je důležité, že v něm ústřední roli bude hrát Evropská komise a parlament bude vždy, když dojde k nějakým změnám konzultován. Systém bude transparentnější a účinnější. Víme, že budeme mít vící, více koordinace a lepší koordinaci mezi zeměmi šengenského prostoru, protože šengenský prostor je oblastí důvěry a rovněž společné kolektivní odpovědnosti. Tak budeme úspěšní. Konečně skončujeme s dvojími měřítky, dvojími nástroji eh, hodnocení, tak jak k tomu došlo v případě Bulharska a Rumunska. Momentálně má Bulharsko velice kvalitní standard ochrany vnějších hranic a my chceme pracovat v tom smyslu, abychom ochránili vnější hranice Evropské unie a bezpečnost všech evropských občanů. Doufáme, že nebude příliš dlouho trvat, než dojde k rozhodnutí. Potřebujeme, aby to eh, šlo k rozšíření šengenské zóny, abychom mohli lépe hájit Evropskou unii. Pokud toto neučiní, pouze posílíme euroskepticismus a neochráníme Evropu. Děkuji. Děkuji. Nyní přejdeme k postupu Catch the Eye a jako první na minutu pan Diaz Demera. Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji Karlosovi a Renate. Díky nim jsme dnes zaznamenali velký pokrok, pokud jde o komunitární rozměr Schengenu a pokud jde o svobodu pohybu občanů. Budu skutečně telegraficky stručný. Odvedli jste záslužnou, intenzivní a vytrvalou práci. My vám za to děkujeme. Parlamento, parlament eh, dobře, rada špatně, abych to tak schrnul. Eh, rada byla neústupná a krátkozraká v celém tomto procesu. Parlament díky vám bude mít přístup k informacím, které jsou relevantní pro hodnocení a monitorování. Ale skutečně věříme tomu, že budeme konzultováni u všech eh, reform, které eh, mění tento prostor. Eh, to říkám především na adresu paní Malmström, ale také na adresu rady. Parlament bude ve střehu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Dias Demera. A nyní na jednu minutu má slovo La palabra por un minuto. Na jednu minutu eh, pan Luhan. Mulțumesc, domnule președinte. Este îmbucurător faptul că prin aceste două regulamente... Děkuji mnohokrát. Je skutečně důležité, že se nám podařilo zlepšit hodnotící šengenský mechanismus. Máme také lepší přístup ke celé situaci. Toto vše je velmi důležité, zejména s ohledem na vnější hranice země Evropské unie. Je ovšem znepokojící, že se nečiní nic na evropské úrovni pro vyřešení problémů, které se týkají vstupu do šegenského prostoru Bulharska a Rumunska. Některé členské státy si prostě zachovávají svůj postoj, svůj původní postoj a toto je zneužívání a jde to proti zásadním eh, principům Evropské unie a jejím dlouhodobým cílům. Eh, tyto státy znovu ukazují, že na jedné straně členské státy říkají, že mají společnou odpovědnost, ale na druhé straně některé členské státy prostě nemají možnost požívat veškerých výhod, které v sobě nese členství v Evropské unie. Takovéto postoje, které jsou až populistické, v podstatě oslabí eh, postavení Evropské unie. Tady došlo k tomu, že oni splnili veškerá kritéria a podmínky pro vstup. Takto to jednoznačně označili veškeré příslušné orgány instituce. A proto si myslím, že bychom měli tuto nespravedlnost odstranit. Děkuji. Na minutu pan Zemke. Otuž e, bardzo chciałem podziękować. E, Otuž, já bych chtěl... Rád bych poděkoval a chtěl bych stejně tak zdůraznit fakt, že Schengenský prostor a jeho provozování je jedna z největších výhod evropské integrace. Je to velice důležité právě ve chvíli, kdy se objevují protiunijní nálady. Občané Evropské unie velice si cení svobody pohybu a cení si fakt, že kontroly jsou vzácné maximálně na vnějších hranicích. Řekl bych, že dnes nejdůležitější věc je efektivita kontrol na vnějších hranicích. Členské státy to činí totiž nejenom ve svém vlastním zájmu, ale činí tak z pověření všech ostatních členských států. Proto bych rád podpořil veškerá možná ujednání, která by rozšířila efektivitu vnějších kontrol. Co se týká vnitřního uspořádání, tak to působí mnohé pochyby. Děkuji. A <clears throat> nyní má slovo paní Zaslověcká. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedající legislativní dokument předložený komisí jasně ukazuje, že některé členské státy tady vyvíjejí tlak. Řešení by ovlivnilo nejenom fungování šengenského prostoru, ale zároveň by spochybnila jeden ze základů Unie, volný pohyb osob. Nedávno jsme viděli, že členské státy z vnitropolitických důvodů mohou podminovávat společné hodnoty, tak e, jako jsou neopodstatněné kontroly na hranicích. Pokud s tím budeme souhlasit, tak se nám to jednou rozšíří po celé Evropské unii a proto souhlasím se zpravodajem, že komise a parlament by měly mít právo monitorovat situaci, kdy se obnovují kontroly na hranicích, pokud členské státy tady přece nemohou mít zcela volnou ruku. Proto jsem pro krok, kdyby komise připravila doporučení pro znovu zavedení kontrol, tak abychom měli kohezní implementaci. Komise by stejně měla vypracovávat každoroční zprávy o fungování šengenského prostoru pro radu a parlament protože jenom unijní instituce mohou eh, zaručit racionální aplikace výjimek, kde je možno zavést dočasné kontroly na vnějších hranicích. Děkuji. Pan Melcer. Prezident. Um pane předsedo. Já chci říci, že taková ta velkorychá interpretace víz pro turistické cíle eh, či nějaké provokace, kdy tady například se vydávají víza protiprávně, toto vše musí konečně skoncovat, protože masové amnestie ilegálních migrantů či porušování těch, kteří mají šengenská víza, toto vše vede k dalším desítkám tisíc nových uprchlíků a ohrožuje e, nebo hrozí pak ztroskotání celého šengenského systému. Řecko, Itálie, Malta e, nedokáží zajistit e, řádné zajištění vnějších hranic a Evropská unie si nechce špinit ruce v sociálním turismu. Není tedy divu, že ty nováčky v Schengenu nejdříve vyvíjí úsilí, ale potom v něm poleví. Ale i e, zde máme v mnoha regionech Evropy právě ve světle krize e, rost sociální nevrovnanost a také sílící kriminalitu. To je problém. A proto si myslím, že z tohoto pohledu by kontroly na vnitřních hranicích mohly být velice užitečné užitečné. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Kolarská Bobinská. Děkuji bardzo. Je mi přikro, že díš... Děkuji vám. Omlouvám se, že místo toho, abych hovořila o rumunském a bulharském přístupu do Schengenu, se tu snažíme opodstatnit, ospravedlnit a vysvětlit kontroly, které některé členské státy chtějí obnovit. Zná se, že se ubíráme pár kroků dopředu a zase pár kroků dozadu. Myslím, že je na čase, abychom co nejdříve začali hovořit o otevření šengenského prostoru, ne o jeho uzavírání. Stejně tak je mi líto, že sleduji celou tu proceduru, v níž parlament je na vedlejší koleji. Jeho role nebyla doceněna. Je mi líto, obávám se, že v pozdější době eh, se uvidíme, že se budou dělat další opatření a zase bude parlament mimo. Proto bych chtěla podpořit tuto smlouvu, ale s velkou výhradou. Děkuji. A jako poslední na seznamu je paní Morvaj. Köszönöm szépen Úgy tűnik, hogy kivételes körülmények. Děkuji. Zdá se, že mimořádné okolnosti mohou být důvodem pro to, pozastavit platnost jedné z největších vymožeností Evropské unie, tedy omezit svobodu pohybu evropských občanů také uvnitř šengenského prostoru. Kontroly na vnitřních hranicích mohou být znovu zavedeny a naši přátelé ze západní Evropy nedělají z toho žádné tajemství, říkají, že je to nutné, protože prý my, Evropané z východní Evropy, jsme nebezpečí. A já se ptám, když za mimořádných okolností dojde k pozastavení té svobody pohybu, máme nějakou šanci na to, a o to prosíme, aby také byla pozastavena svoboda pohybu kapitálu, pokud dojde k mimořádným okolnostem. A k tomu také může dojít například v zemi, kde je chudoba velice velká, kde malé podniky bankrotují, nedokážou držet krok v hospodářské soutěži s velkým kapitálem, který přichází ze západu. Může tedy za těchto okolností být pozastavena i volná volný pohyb kapitálu, tato svoboda. Je možné potom zavést preferenční zacházení pro domácí podniky právě protože okolnosti jsou mimořádné. Děkuji vám. Tak nyní má slovo paní komisařka Malmströmová. Eh, Vážené dámy, vážení pánové, nejdřív k Rumunsku a Bulharsku. Sice to není předmět dnešní rozpravy, ale opakuji za komisi, že se domníváme, že Rumunsko a Bulharsko by už měly vstoupit do Schengenu, splnili všechna technická kritéria, avšak rada zatím nebyla z toho přijmout to rozhodnutím. Doufáme, že tak učiní záhy. Utvoření šengenského prostoru, jak jste mnozí řekli, je jedna z největších vymožeností Eh, asi 300 milionů lidí, kteří bydlí v této oblasti, svobodnou svobodě cestují, je to asi 1,2 miliardy cest za rok. Od severního Finska po Maltu můžete cestovat bez pasu a je to něco hmatatelného, co občané velice oceňují a má to velký dopad na jednotný trh. Jednání. Slyšela jsem, že někteří z vás by uh, rádi, aby se ta věc pohnula. Myslím, že je to kompromis, je to dnes, dnes jediná možná varianta. Jde o to odstranit nedostatky na vnějších hranicích. Komise by měla mít větší možnost zajistit, že členské státy nebudou mít neautorizované kontroly na vnitřních hranicích Budeme dělat pravidelné evaluace, povedeme dialog a doufáme, že tím vytvoříme důvěru. Důvěra je to, čeho se někdy nedostává v té politické debatě posledního roku a půl. Svoboda cestovat po Evropě bez hraničních kontrol by měla být zachována na mnoho let dopředu. Proto vás žádám, abyste hlasovali pro tento dokument, který připra- připravili vaši kolegové a jim oběma zpravodajům děkuji za práci, kterou do toho investovali. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A nyní má slovo zpravodaj, pan Coelho. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, blahopřeji paní komisařce, protože kdo vyhrá v tomto procesu, tak to je komisa. Je to signál k tomu, že začínáme mít komunitární mechanismus, takový, jaký ho parlament vždy hájil. Pane předsedne, to, co tady bylo řečeno, veškerá ta sympatická slova, Děkuji za ně. Ale za prvé, není pravda, že by tady bylo nějaké přehánění, co se týče znovu zadení kontrol na vnitřních silnicích. To se dělá skutečně pouze ve výjimečných případech. Bude to pouze, když to navrhne Evropská komise v případě, že to je důležité a bude tam zapojení rady, tedy členských států. Dále není pravda, že se oslabí volný pohyb občanů. Zcela naopak, my posílíme volný pohyb a to proto, protože od okamžiku zavedení toho nového mechanismu vše, eh, veškeré příklady, kdy dojde k nelegálnímu znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích, to, to bude objektem monitorování tohoto mechanismu. Není možné, že emigrace může být eh, důvodem pro zavedení, znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích. Přesně toto, toto, tuto možnost jsme odmítli na, v tom zákoně, který budeme přijímat a dále. Bulharsko, Rumunsko, jistě, ty by již měly být eh, členy šengenského prostoru. Ale je tady pouze jediná odpověď těm, kteří mají strach z Bulharska a z Rumunska. Musíme jim říct si to, že když někdo prostě splní podniky v okamžiku, kdy přistoupí a pak je splňovat nebude, tak od okamžiku, kdy začne platit ten nový hodnotící mechanismus, tak veškeré členské státy budou muset vždy splňovat veškeré podmínky. Takže to je pouze záminka, když někdo tedy říká, že má strach z Bulharska, z Rumunska. A na závěr děkuji všem stínovým zpravotajům, děkuji i těm, kteří budou hlasovat proti, ale děkuji všem, kteří nám dali síly v rámci cího procesu, zejména děkuji kolegu Enčiovi a zejména děkuji za úzkou spolupráci kolegyni Renátě Weberové. Děkuji ještě jednou. Děkuji, pane Koelio. A nyní poslední řečnice k tomuto bodu je paní Weber. domnule președinte voi folosi aceste ultime minute. děkuji mnohokrát chtěla bych využít tuto poslední minutu proto abych vyjádřila dvě poselství za prvé děkuji mému Přeji a kolegovi Karlušovi Koeliovi, děkuji za spolupráci a děkuji všem kolegům, kteří byli stínovými zpravodaji během vypracovávání mé zprávy. Také děkuji našim asistentům a e, zaměstnancům parlamentu, kteří nás tak podpořili v tomto procesu a mé druhé poselství, které bych tady ráda přednesla. Já jsem přesvědčena pro Evropanka a pro mě není překvapením, že tady poslanec, který přichází z země, které, která se nachází mimo šengenský prostor, že takovýto poslanec pracoval s velkým odhodláním pro něco, co zajímá veškeré občany Evropské unie. A zároveň chci říci, že Samozřejmě jsem vždy i myslela na svou zemi, tedy já reprezentuji Rumunsko a myslím si, že právě ten nový hodnotící mechanismus nám může otevřít dveře pro vstup do šengenského prostoru, protože Rumunsko je z technického hlediska připraveno a velice rádo by si přálo se stát součástí evropského, promiňte, šengenského prostoru. Jsme eh, občany Evropské unie a proto bychom rádi užívali i našich práv. To je přirozené. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, paní Weberová. Tím končíme tento bod a budeme o něm hlasovat zítra v 11.30. Nyní přejdeme k následujícímu bodu. To je společná rozprava na téma finanční výkazy a související zprávy. Je to zpráva pana Léného a zpráva paní McCarty. Ta se týká požadavku na transparentnost. A Začneme s pravodajem, pane Lé, panem Léne, který má čtyři minuty. Pane předsedo, dámy a pánové, milé kolegyně a milí kolegové, to, o čem dnes budeme vést rozpravu, je naprosto zásadní.